to switching off. E, proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę o zajęcie Dámy a pánové, prosím zaujměte své místa a zahájíme naše jednání. 25. Zahajuji plenární zasedání, které bylo zastaveno 25. března 2010. Nejdříve sdělení. Před deseti dny v Moskvě zahynuli lidé následkem teroristického útoku. Myslíme na rodiny obětí a doufáme, že pachatelé těchto atentátů budou povoláni ke spravedlnosti. Evropský parlament odsuzuje, tak jak vždy odsuzoval veškeré teroristické činy. Dnes oslavujeme 70. výročí Stalinova rozhodnutí, které způsobilo tisíce úmrtí polských důstojníků po agresi Sovětského svazu vůči eh, Polsku roku 1939. Během předchozího mandátu poslanci měli příležitost shlédnout film, který byl věnován těmto událostem. Byl to film, který se nazýval Katyně. Před několika dny poprvé byl tento film odvysílán ruskou televizí. Dnes 7 dubna v Katyni byla vzdána čest obětím prezidentem Ruské federace a premiérem Polska. Jedná se o důležitý krok směrem k polsko-ruskému usmíření, usmíření na východ. Obecně je to signál pro celou Evropu tom smyslu, že západní a východní část Evropy se usmiřují objektivním způsobem a to je přání, které jsme si přáli již delší dobu. Zároveň bych vás chtěl informovat, že během našeho plenárního zasedání dnes Evropská komise bude zastoupena místopředsedou komise panem Ševčovičem pan předseda Barozo z rodinných významných důvodů nemůže být dnes mezi námi. Zápis z 25. března z plenárního zasedání a veškerá rozhodnutí, která byla přijata během tohoto zasedání, jsou vám k dispozici. Máte připomínky k tomuto zápisu? Není tomu tak? Takže tento zápis je přijat. Pan Sperony požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Vy jste připomněl